el señor presidente. Pan předseda. Buenas tardes, colegas, amigos. Dobré odpoledne, kolegové, přátelé, zahajuji schůzi a obdrželi jste zápis z včerejší schůze. Mm, a e, pokud nikdo nemá žádné připomínky, tak tento zápis lze považovat za odsouhlasený. A v souladu s programem Nyní nás čekají eh, prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční záležitosti a bezpečnostní politiku, paní místo předsedkyně komise, paní Eštonové, která bude hovořit eh, o zemětřesení na Haiti a také i vystoupí pan komisař Dechut, ale nejprve má slovo paní Catherine Ashton. A já i zároveň bych ji velice srdečně přivítal zde eh, na začátku naší dlouhé spolupráce a také i bych chtěl jí popřát hodně úspěchu do funkce. Máte slovo. Uh, Srdečné díky, pane předsedo, za vaše laskavá slova. Vážení poslanci, já jsem si požádala o tuto diskusi, abychom mohli aktualizovat situaci v poslanecké sněmovně ohledně našeho stanoviska vůči Haiti, kde došlo k